ve třetích zemích a eh, lidských práv a technologií ve třetích zemích. Prosím, máte slovo. Yes, it's working. Technology. A, funguje to, technika je báječná. Děkuji, pane předsedo, místo předseda Timmermansi, vážení kolegové a sínoví zpravodové. Eh, užívala jsem si naši debatu a spolupráci o, o, na této zprávě o, o lidských právech a technice. A také děkuji lidem z celého světa, kteří eh, sdíleli eh, své podněty eh, online často se mnou. A díky tomu návrh textu, o kterém jsme hlasovali na výboru pro zahraniční věci a zítra budeme hlasovat na plenárním zasedání, je mnohem silnější. Crowdsourcing funguje. Technologický vývoj má zásadní dopad na lidská práva, jak pokud jde o jejich pokrok, tak o jejich omezování. Eh, může prohloubit eh, svobodu informování, eh, svobodu schromažďování, přístupu k informacím, ale také může lépe zakrývat v korupci, například prostřednictvím otevřeného internetu nebo mobilních telefonů mm, sledování voleb, mm, pomoc při katastrofách jsou stále více závislejší na technice ale technologické systémy mohou být také zneužívány a jsou zneužívány jako nástroje mm, na eh, porušování svých práv prostřednictvím cenzury, hromadného sledování, sledování eh, lidí, eh, rušení, zachycování a tak dále. Takže kromě technologické specifikace, kontext, ve kterém jsou informační a komunikační technologie používány, do značné míry užívají, e, ovlivňují to, jestli ty technologie používají, e, tedy posilují nebo oslabují lidská práva jaké e, právní záruky nebo demokratické instituce jsou zavedeny. Toto ovlivňuje. Tento kontextuální aspekt je třeba pečlivě posuzovat v evropské politice. Větší transparentnost a um, odpovědnost na trhu s těmi eh, nej, eh, eh, obtruzivnějšími technologiemi je velmi důležitý. A to je někde takzvaná falešná dichotomie mezi svobodou a bezpečností. Často se ovlivňuje, eh, eh, omezuje svoboda tím, že se posiluje bezpečnost údajně, ale mělo by se to navzájem posilovat. Evropské systémy by se neměly eh, ale prodávat na neomezené trhy. Bez chytré politiky šíření těchto systémů je ne vyhnutelné. A já jsem si jistá, že my tady v evropských institucích, eh, v Evropské službě pro vyšší činnost, zápasíme eh, o to, abychom ochránili vlastní lidi, diplomaty a informace před tými systémy, o kterých se tady bavíme. Eh, spravodajské služby, kriminální sítě, hekři se špatnými úmysly se všichni spojují a používají intruzivní technologie, které jsou vyráběné v Evropě. Důvěryhodnost evropské zahraniční politika je podkopávána přímo, eh, když italská firma eh, neoprávněně získá licenci eh, na prodej do Ruska nebo Sudánu, nebo když firma prodá digitální klíče na otevření jakýchkoliv dveří, dokonce i těch, který mm, si, si mysleli, že chrání hesla a další silnější opatření. Ale obhájci mm, Eh, lidských práv eh, Kolumbii, Rusku, Turecku, Iránu, Mexiku eh, by měly být chráněny evropskými technologiemi a ne jimi zraňováni. Takže Evropská politika by měla klást lidská práva do středobodu své pozornosti a měla by myslet na úlohu technologii ve všech eh, politikách v oblasti lidských práv. A tento zpráva obsahuje eh, celou řadu podnětů. Jeden ze silných podnětů je, že by neměl být žádný eh, zákaz nebo požadavek na předávání klíčů. My v Evropě bychom měli vytvářet, tedy školit novináře, kteří čelí útlaku a měli bychom je vybavovat se eh, znalostmi, aby se mohli chránit, chránit svoji komunikaci. Evropa by měla být eh, eh, globálním vůdcem, pokud jde o zajišťování nebo používání technologií při obraně lidských práv. A to bude možné jedině, pokud povedeme sami příkladem. Děkuji. Madam, we now move to... Děkuji mnohokrát, paní kolegyně. A nyní přihlášení zvednutím ruky. Kolegové, chtěla bych říci, že v každém z těchto bloků, u této, u každé zprávy

Děkuji, paní předsedkyně. Tento návrh usnesení hovoří o tom, jaká rizika vyplývají z porušování lidských práv eh, v souvislosti s užíváním nových technologií, zejména internetem. Eh, v loňském roce bylo podepsáno velké množství písemných prohlášení týkající se porušování práv v oblasti elektronického obchodování, kdy se eh, můžou zneužívat určité technologie. Pokud tato oblast nebude náležitě regulována, unikne jakékoliv kontrole ex post. To znamená, eh, může dojít k porušování lidských práv a eh, každý z nás se může stát více zranitelným. Je zde veliké riziko nelegálních aktivit v nelegální oblasti a eh, my se musíme snažit to ze všech sil nějakým způsobem ošetřit. Já tedy sdílím návrh tohoto usnesení a myslím si, že odpovědně by k tomu měly přistupovat veškeré zainteresované subjekty, vlády, neziskové organizace i privátní uživatele. Děkuji. Jedna minuta, pan Čakovič. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já bych rád eh, poblahopřál paní Scháke k této zprávě. Řekl bych, že internet eh, samozřejmě otevřel nové velké prostory pro svobodu, ale to mi připomíná také Alfred Nobela, který vynalezl dynamit a Domníval se, že to bude eh, sloužit jenom mírovým účelům, a později ovšem eh, eh, se používal ve válkách, jak jistě víte. Něco podobného platí i pro internet. Otevřel nový prostor pro svobodu, ale také příležitost pro zneužití, zejména ze strany diktátorských režimů. Jak víme, Evropská unie s eh, nimi často eh, lukrativně obchoduje a proto je dobré, že tato eh, zpráva varuje před jakýmkoliv potenciálním zneužitím do budoucna a já věřím, že komise použije tuto zprávu ve své budoucí činnosti. Děkuji paní Hautala. Vážená paní předsedající, pane místopředsedo komise, bez pochyby informační a komunikační technologie představují Eh, otázku pro lidská práva a je to jak tak, jak eh, výhoda, tak nevýhoda pro lidská práva. Mm, je to taková past někdy pro lidi, kteří hájí lidská práva. A paní Skáke přinesla, předložila skvělou zprávu. Myslím, že bychom měli být připraveni uznat, že některé podniky i z oblasti EU a přehlížejí problémy a, a vytvářejí zásadní, nebo napomáhají eh, zásadnímu eh, porušování lidských práv v Uzbekistánu a v eh, Iránu a Bělorusku. Telia, Sonera a Nokia Siemens patří mezi tyto podniky jako telekomunikační firmy. Musíme říci jasně, že poskytovatele služeb a, a mm, poskytovatele sítí by měli vydávat zprávy mezi, o, o svých vazbách s utlačovatelskými režimy. A také musíme chránit informátory. Děkuji, pan Arnok, minutu. Uh, eh, v téhle zprávě je toho spousta velmi dobrého. Já věřím, že eh, musíme velmi pečlivě se snažit vyhnout zbytečné cenzuře, eh, zejména internetu. I když si osobně myslím, eh, že nejlépe eh, se to dosáhne na národní eh, úrovni než evropským diktátem, ale upozornil bych vás na odstavec 17 zprávy, kde se hovoří o politizace obchodu o, vnucování našich západních eh, hodnot eh, třetím zemím jako, podmínku, jako podmínce obchodu eh, s těmito rozvojovými zeměmi. Pro mě je tohle to nejenom nepřijatelné, ale je to také svrchovaně arrogantní, protože se předpokládá, že my víme lépe než rozvojové země, jaké by měly být. Jim říkáme, co by měly dělat Eh, to eh, zcela eh, bere šmahem jejich vlastní svrchovanost a já nemůžu podpořit zprávu, která obsahuje takovou formulaci. Děkuji a teď dostává slovo pan komisař Timmermans, aby zareagoval na debatu. Děkuji, paní předsedkyně, já bych opravdu poděkoval paní Skáke za tuto skvělou zprávu. Když si to čte, čtu, tak vzpomínám na Davea Erase a jeho dílo o odvrácených stránkách o moderních technologií a celého toho světa ICT. Zpráva eh, obsahuje eh, řadu eh, aktuálních, vhodných, přilehavých a velmi podnětných myšlenek a doporučení k činnosti. Komise si vází, váží té silné výzvy, aby EU posílila své snahy a posílila Eh, vazby mezi obchodem, bezpečností, lidskými práva, právy eh, s řízením internetu a tak dále. To tež lze nalézt i v té nedávné přijaté strategii eh, Evropskou komisí. Evropská um, unie prosazuje lidská práva ve všech oblastech své vnější činnosti. V současné době, vzhledem k tomu, že ICT hrají stále větší roli v každodenním životě, a mm, Mm, přístup k mobilním telefonům je eh, všudy přítomný. Vazby mezi novými technologiemi a lidskými právy jsou eh, klíčem eh, k našim snahám na prosazování lidských práv a demokracie po celém světě. Proto Eh, sdílíme názory Evropského parlamentu, že informační a komunikační technologie jsou eh, klíčem k zajištění a posílení základních lidských práv a svobod. Také eh, sdílíme obavu ze zpráv, té zprávy, že některá základní práva, zejména právo na svobodu projevu a, informo, a informací, a na ochranu osobních údajů mohou být porušována v důsledku e, e, svévolného e, a nezákonného sledování a cenzury nezákonného sledování osobních údajů a zachycování. Zejména když se to provádí masově a ne pro legitimní účely. A tohle si vyžaduje, abychom se všichni společně snažili chránit základní práva. Musíme prosazovat schopnosti demokratického dohledu k sledování aktivit spravodajských služeb například, aby eh, se nepoužili eh, k potlačování eh, tedy odporu, disentu a svobody projevu. To je jednoznačně obsaženo v základních obecných zásadách pro svobodu projevu online a offline a jsme připraveni je obhajovat i ve třetích zemích. A proto komise velice podporuje jmenování zvláštního zpravodaje OSN k eh, právu na soukromí. Je velice eh, důležité postarat se o to, aby eh, naše reakce na teroristické útoky negativně neovlivnila základní práva, zejména právo na svobodu vyjadřování a právo na soukromí. Evropská příslušná agenda letos přijatá a proto dala jasně najevo, že komise bude posuzovat veškerá bezpečnostní opatření, pokud jde o mm, jejich efektivitu a zároveň vztah k e, zachování svobod. E, Evropská unie se skládá z občanské společnosti, která používá jako nezávislí e, novináři a lidskoprávní aktivisté v média jako, kvůli za svobodu. Eh, jsou tady dva nezávislé projekty v eh, rámci Evropského centra pro eh, svobodu tisku a médií. Ten jeden projekt se bude zabývat porušováním svobody médií v EU a bude podporovat aktivity na podporu tedy ohrožených novinářů. Evropská unie také přijala sankce, aby zabránila autoritářským režimům používat technologie, v boji proti eh, obráncům lidských práv, například v eh, Syrii. Kromě těch eh, sankcí v jednotlivých zemí Evropská unie reviduje své exportní tedy kontrol, kontrolní opatření, která ohledně technologií, která by mohla se, mohla se použít na ob, tedy proti lidským právům, například intruzivní software a technologie k sledování internetu. A dále se zabýváme možnostmi k rozšíření kontroly vývozu eh, rychle eh, se eh, rozvíjejících technologií pro sledování kybernetického prostoru, které by mohly být použity pro porušování lidských práv. Jak říkala paní Scháke ve své zprávě, je opravdu třeba ten dopad technologií Eh, učinit středobodem eh, veškeré vnější činnosti EU. Služba pro vnější činnost se eh, snaží spolu s komisí dosáhnout tohoto cíle. ICT pomáhá dosáhnout svobody na globální úrovni a šíření těchto přínosů je sdílená odpovědnost nás všech, soukromého sektoru, občanské společnosti, státu, mezinárodních organizací i jednotlivců. Evropská unie je proto připravena obsad, eh, tedy eh, zopakovat eh, své odhodlání na prosazování neomezeného přístupu k informačním a komunikačním technologiím. Děkuji panu komisaři, kolegové. Tato rozprava je uzavřena. O této zprávě budeme hlasovat.